Na základě článku 105 odstavec 6 mě předseda konference předsedů výboru informoval, že nebyly vzneseny na konferenci předsedů výboru žádné námitky vůči doporučení výboru ENVY, že by se nekladla námitka prováděcímu aktu. Pokud žádná politická frakce nebo člen eh, nepředloží námitky do 24 hodin se splněním té minimální hranice, tak se doporučení bude považovat za schválené a jinak v opačném případě se o doporučení bude hlasovat. Příslušné doporučení je dostupné na eh, stránkách plenárního zasedání a nyní přecházíme již k prvnímu bodu na pořadu jednání.